Good afternoon, colleagues. Um, we'd like... Já vám přeji dobré odpoledne, dámy a pánové. Rád bych uh, s paní Blinkevičiuté uh, eh, vás přivítal na tomto uh, společném zasedání uh, výboru pro občanské svobody a pro uh, záležitosti a práva žen. kolegům z Libe bych rád řekl, že v pět hodin budeme pokračovat v jiné místnosti, a sice Jan 4Q2 takže já budu odcházet asi ve 4.40, eh, ve 4.45. Abyste věděli prostě, že nebudeme pokračovat v této místnosti, ale v Jan 4Q2 od 5 do 7. Ano, je to tak, my budeme zasedat až do 7 do večera. Aby si naše, uh, eh, koleg, naši kolegové uvědomili tady svém, uh, eh, říkám, žertem. Dobrá. Tohle tady bylo pro kolegy z Libe. Vítejte tedy na tomto společném zasedání Libe a FAM. Spolupráce mezi našimi dvěma výbory eh, vždycky eh, probíhala výborně. Máme za sebou eh, už dlouhou historii společných záležitostí legislativních i nelegislativních. přistoupení Evropské unie k istambulské umluvě k boji proti násilí žena, na ženách a, a jeho předcházení. Už eh, to bylo vydáno tady a o tom se dnes budeme bavit. Víme, eh, že Evropská unie musí to udělat více a je možné je, je třeba, abychom eh, tedy bojovali proti násilí na ženách a dívkách. Na radě probíhají vyjednávání, malské předsednictví eh, odvádí velmi dobrou práci a parlament je ochoten eh, k tomu přispět společnou zprávu, zprávu průběžnou. První společné slyšení eh, k institucionálním aspektům přistoupení proběhlo 29. listopadu a dnes zachneme odborníky na boj proti násilí na ženách, abychom pochopili, oč jde v Unii a ve členských státech. Takže to byl úvod za eh, Libé a nyní eh, předám eh, slovo spolupředsedkyni předsedkyni paní, Fam, paní Blinkevičiute. Děkuji, pane Moráši. Vážení kolegové z výboru LIBE a kolegové z, z výboru FAM, vážení odborníci, účastníci, dovolte bych vás tady všechny přivítala. Jsem velice eh, ráda, že dnes eh, máme už druhé slyšení k velice důležitému a citlivému tématu a sice přistoupení Evropské unie k úmluvě z Istanbulu. Všichni víme, že eh, násilí na základě eh, pohlaví je jádrem práce v eh, výboru FAM a my jsme vyzývali ženské státy, aby vstoupili nebo přistoupili k této umluvě a jsme rádi, že nás komise podpořila a každopádně budeme podporovat komisi ve jejich znách o podpis za EU. Jak výbor FAM, tak výbor LDB mají svou dlouhou historii spolupráce Eh, naše práce už eh, začala mnohem dříve eh, pravou paní Parvanové, ve které parlament vyzývá k přijetí opatření pro boj s násilím na ženách. Bez dalších okolků bych ráda teď předala slovo první řečnici a to je paní Sahiba Gafarová která je všeobecnou zpravodajkou pro násilí na ženách v parlamentním schromáždění Rady Evropy. Inga Farova byla jmenována touto všeobecnou zpravodajkou v eh, dubnu 2015 a její hlavní úlohou je přispívat k eh, zvyšování informovanosti o fenoménu násilí na ženách eh, v mezi širokou veřejností a institucemi, ať už vládními nebo vládními, a šířit informace o istambulské umluvě. Paní Kafarová je také místo předsedkyní eh, výboru pro eh, ženy, eh, děti a rodinu a také... Nyní máte slovo tedy. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení účastníci, vážení kolegové, jsem ráda, že zde dnes s vámi mohu být a zastupovat parlamentní schromáždění Rady Evropy. Myslím si, že eh, je nesmírně důležité, aby parlament eh, spojil síly v boji eh, proti násilí na ženách a snažil se to, tedy eh, k, přispět k potírání tohoto fenoménu. Vítám eh, rozhodnutí o přistoupení EU k Istanbulské omluvě a také eh, rozhodnutí Evropské komise věnovat rok 2017 boji proti násilí na ženách. Toto násilí je nejrozšířenějším porušováním lidských práv v každé zemi. Všichni z nás tady ve svém blížším nebo širším eh, kruhu eh, eh, jsme se možná setkali nebo nesetkali s násilím. Možná, že o něm nevíme, ale neznamená to, že existuje. Všichni můžeme jedno znamenat násilí na ženách. Nebude rovnost mezi pohlavími, pokud část obyvatelstva žije v, ve strachu. Nepřítomnost násilí je předpokladem eh, rovnosti. Eh, bohužel, eh, tedy boj proti násilí je předpokladem plné rovnosti. Istanbulská úlova může být považována za milník v boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Je to výsledek let kolektivních snah. My, účastníci, tedy členové národních parlamentů a občanské společnosti, jsme k tomuto velice přispěli v roce 2014 se nám podařilo dosáhnout našeho prvotního cíle tím, že eh, úmluva vstoupila v platnost. To je zase jí krok eh, směrem eh, k, k tomu, o, o, o co se dlouho snažíme. Vyšší úroveň ochrany po celé Evropě. Je několik důvodů, proč je to, tato umluva průmluvá. Uznává násilí na ženách co by porušení lidských práv a formu diskriminace. Jedná se o první mezinárodní smlouvu, která obsahuje definici pohlaví, eh, definuje eh, eh, trestné činy, které nejsou všude, jako jsou nucené sňatky, stalking, psychologické násilí, sexuální obtěžování, včetně znásilnění mezi manželi, nucené potraty a ženská uřízka a orgán, jehož jsem členu, členem, pracuje na zprávách v těchto věcech. Průlovou složkou té umluvy je, e, že takzvaná čest nebo tradice nemůže být ospravedlněním pro násilí a to je eh, přístup podpořený parlamentním schromážděním Rady Evropy. Úmluva také eh, pokrývá celou eh, řadu iniciativ od odborného vzdělávání a sběru dat po dostatečného mm, zajištění útočišť a zdravotní péče. Vyzývá všechny relevantní aktéry, státní i nestátní, a tak k tomu, aby se eh, na ženách potíralo eh, koordinovaně. To znamená, že státní nestátní agentury by měly nejednat samostatně, ale eh, vytvořit protokoly pro spolupráci. úmluvou. Úmluva stanoví, že bezpečnost obětí musí být jádrem všech opatření. Jedná se o přelomový instrument, který vytváří vysoké standardy v oblasti prevence a prevence násilí a pomoci obětem. Všechno to vyžaduje koordinovanou politiku. Jak říkám, je to průlomový instrument. Jedna z hlavních výzev dnes je pokračovat s eh, zvyšováním eh, informovanosti o eh, boji proti násilí na ženách a zajistit, aby státy dostatečně podporovaly oběti pomocí stávající legislativy. Vážení přátelé, nyní několika slovy eh, k té konkrétní úloze eh, poslanců eh, k šíření istambulské umluvy a iniciativ, které jsme přijali v posledních letech. Věřím, že každý poslanec může být iniciativní nejenom při šíření konvence, a její propagaci, a, ale také při boji proti násilí na národní úrovni poslanci mohou posunout vpřed legislativní proces, který vede k podpisu a ratifikaci úmluvy tím, že se budou ptát své vlády, pořádat k, to, k věci debaty a, a vyvíjet iniciativy k šíření známosti nebo informovanosti o úmluvě mezi veřejností i mezi nestátními organizacemi. Také mohou předkládat eh, legislativní návrhy, eh, kterými se budou, eh, bude žádat sběr dat a podpora obětí. Také poslanci, myslím, mohou přispět k vyhodnocení určité mentality tím, že se veřejně postaví proti násilí na ženách a budou pořádat informační kampaně a lobovat eh, uvnitř své strany eh, za větší činnost této oblasti. Podle ustanovení umluvy eh, poslanci se přímo zapojují do monitorování a implementace té umluvy. To monitorování neprobíhá jenom na základě zpráv vysokých smluvních stran, ale také na základě zapojení parlamentu. To je dvojí Eh, na vysoké úrovni eh, se parlamenty můžou eh, zúčastnit monitorovacích snah. Na evropské úrovni parlamentní schromáždění Rady Evropy má pravidelně zhodnocovat vývoj úmluvy, může poukazovat na nedostatky a na určité problémy a na potřebu promítnout konkrétní ustanovení umluvy do reality. To je další Eh, charakteristika této umluvy je v nejlepší zájmu každého, aby volení zástupci mohli přispět k tomuto velice důležitému úkolu eh, eh, sledování, naplňování té úmluvy. Ráda bych uvedla něco o parlamentní síti ženy bez násilí. Naše eh, síť je složená z poslanců eh, ze 47 členských států Rady Evropy, eh, kteří se zapojí na, do boje proti násilí na ženách na národní úrovni. Ta síť je velice aktivní, zejména díky akcím na vysoké úrovni, které organizuje v národních parlamentech. Je důležitým fórem a partnerem pro práci Rady Evropy. Deset eh, let od eh, založení sítě v roce 2006 eh, přineslo zásadní rozvoj interakce s dalšími parlamentními orgány a mezinárodními organizacemi, jako je Meziparlamentní unie nebo Evropská žena. Doufám, že se také rozvinou větší styky s Evropským parlamentem a více těchto výměn v nadcházejících letech. Eh, naše síť bude eh, pokračovat eh, v zvyšování viditelnosti schromáždění a budeme pořádat různé regionální semináře a konference v národních parlamentech i jinde a budeme mm, pořádat společné akce s hlavními protistranami na národní úrovni. Jeden z klíčových cílů bude podpora eh, podpisu ratifikace eh, eh, této umluvy. Ta síť má zcela zásadní roli při informování poslanců v zemích, které brzo projdou hodnocením a pomůže jim právě s tímto náborem práce. Eh, máme zde dnes zástupce nestátních organizací a já bych eh, tedy eh, ráda potrhla, jak jsou tyto organizace důležité. My poslanci se spoleháme na odborné poznatky těchto organizací, když se zamýšlíme nad ratifikací úmluvy v národních parlamentech a také při eh, podpoře obětí násilí eh, my jako eh, poslanci můžeme přispět tím, že tyto organizace budou dostávat dostatečné prostředky na ochranu všech obětí násilí na ženách, včetně domácího násilí. Dámy a pánové, závěrem bych uvedla, že jako poslanci máme obrovské komunikační pravomoci. Můžeme hovořit v hemicyklu a v médiích tohle, eh, eh, tenhle prostor je třeba využít eh, k tomu, abychom přesvědčili veřejnost, že na svých ženách nelze tolerovat. Bez slov nepomůžeme, nebo našimi slovy pomůžeme v obětem promit mlčení. Slova musí znamenat činy a musí přinášet změny. změny. Přistoupení EU k úmluvě bylo výzvou, a obrovskou příležitostí. Opravdu eh, Istanbulská umluva mm, eh, prosazuje vizi, společnost, vizi společnosti, společnosti, kterou chceme, eh, společnosti, ve které už násilí na ženách není samozřejmé, nebo ospravedlňované, nebo marginalizované, nebo a proto vás vyzývám, abyste pozvedli hlas jménem všech obětí násilí můžete eh, žádat o konkrétní změnu tím, že budete vyzývat k ratifikaci Istanbulské umluvy. Děkuji vám. Děkuji. Nyní si vyslechneme paní Elizabeth Moaron Brode, která působí jako soudkyně a zároveň generální tajemnicí mezi ministerské mise pro ochranu žen před násilím a proti boji s obchodováním s lidmi ve Francii. A tato organizace schromažďuje a analyzuje informace, které se týkají násilí na ženách a přispívá také k hodnocení národních a místních mechanismů v této oblasti. Takže paní Moaron Brod, máte slovo na 10 minut. Euh, Dámy a pánové, vážení poslanci, chtěla bych vám velmi poděkovat za vaše pozvání a za možnost účastnit se tohoto setkání, které nám, jak doufám, umožní podělit se o naše pestré zkušenosti, pokud jde o e, pokrok a přínos, Istanbul, který, který přináší Istanbulská umluva. Tato no, umluva které se říká Istanbulská a která je umluvou o potírání násilí na ženách, je pro Francii velmi účinným nástrojem, který umožňuje podporovat a rozvíjet boj proti násilí proti ženám. Francie již několik let bojuje, s násilím na ženách a tento boj existuje jako eh, skutečná politika a to se odráží také v legislativě a v tom, že jsme eh, přijali eh, nejrůznější sedmileté mm, plány, které se dotýkají napříč různých ministerstev. Velmi rychle Zmíním legislativu, která existovala již před Istanbulskou úmluvou. Měli jsme dva důležité zákony, to jsou ty nejdůležitější ze 4. dubna 2006, kde se posílila prevence eh, a represe proti násilí eh, v páru. A tam vlastně mm, byly určeny třeba přitěžující okolnosti eh, násilí na partnera a to bylo potom také rozšířeno na další páry, které Eh, spolu eh, žijí na základě smlouvy a na bývalé partnery. A samozřejmě tam jsou i jiné přestupky, než je každodenní násilí, a to je například znásilnění, sexuální násilí a napadení a také eh, třeba i vražda. Hm, a pak je tady zákon z 9. července 2010, který je nesmírně důležitý, týká se násilí specificky páchaného na ženách, násilí v partnerském svazku a dopadu na děti. A je to nesmírně eh, důležitý eh, právní nástroj, který umožňuje soudcům, aby přijali všechna opatření pro ochranu osob eh, v rámci páru a těch, kteří jsou oběti takového násilí. Dále Um, jde o odsouzení hm, někoho, kdo je eh, pachatelem nebo spolupachatelem. Hm, a potom je tady také delikt psychologického násilí, který je zakotven v této legislativě. A eh, to potom tady bylo také přes to istambulskou umluvou. A tento hm, zákon, nebo pardon, um, istambulská umluva říká řečnice, měl nesmírně zásadní dopad na veřejnou politiku Francie a e, já bych to rozvedla na základě tří e, hlavních aspektů. Jednak byly zřízeny nové instituční e, orgány, které se věnují právě potírání násilí na ženách. A potom jsme přijali zákon, který měl přejmout různé standardy z, Lisa, eh, pardon, z Istanbulské úmluvy a, a měl být základem, který by umožňoval pronásledovat pachatele tohoto násilí. A dále díky Istanbulské úmluvě dochází eh, k velkému uznání v naší eh, francouzské legislativě násilí, které je specificky páchané na ženách a že je nezbytné zde zasahovat vhodnými nástroji a že je potřeba mít k ruce celou řadu konkrétních definic, které se vztahují k tomuto typu násilí. Pokud jde tedy o instituce, eh, v lednu 2013 náš prezident přijal dekret eh, v rámci Ministerstva pro ženská práva a v rámci boji proti e, násilí na ženách. A dalším věcem je to vlastně oddělení, které se jmenuje MIPROV a já jsem v čele tohoto oddělení od jeho zařízení. Toto oddělení se má zabývat schromažďováním, analyzováním a šířením eh, údajů o násilí páchaném na ženách. A úkolem eh, tohoto eh, útvaru je spolupracovat s příslušným ministerstvem, s občanskou společností a je tady také určitý plán pro informovanost všech pracovníků, pokud jde eh, o otázky násilí na ženách. A existuje tady také interminister, nebo spolupráce mezi ministerstvy, eh, kde vlastně velmi účinně bojujeme proti násilí na ženách. Jsou tam dvě, dva výbory, jeden se zabývá eh, spravedlností a svobodou a pak je tam ještě druhý výbor, který se zabývá svobodou. Já vám asi nemusím upozorňovat na to, že toto je velmi transverzální, průřezové téma, které se dotýká všech možných úrovních spravedlnosti, bezpečnosti, zdraví, sociálních e, otázek e, a ochrany obětí. Můžeme tady říci, e, že úkol našeho útvaru vychází z úmluvy, tam je článek 10, kde se hovoří o tom, že je třeba zřídit koordinační orgán a pak je tam také bod 11, kde se hovoří o schromažďování údajů, pak je tam článek 15, kde se hovoří o vzdělávání odborníků a od zřízení tohoto útvaru jsme vytvořili celou řadu nástrojů pro vzdělávání, profesní vzdělávání a dále eh, účelem je vytvořit takový společný základ vědomostí mezi odbornými eh, pracovníky eh, s ohledem na násilí uvnitř rodiny, Eh, zejména také pokud jde o traumatické důsledky, které toto násilí může vyvolávat. Díky tomu oběti násilí jsou lépe odhalovány a eh, dostává se jim lepší péče. Nástroje, které jsme vytvořili, eh, jsou rozděleny podle specifik různých profesí a vytvořili jsme již nástroje pro eh, zdravotní pracovníky, eh, pro bezpečnostní složky, policisty, četnictvo a také pro soudce a také pro sociální pracovníky. Naše nástroje jsme se snažili vytvořit se zaměřením na násilí v rodině, ale i na jiné typy násilí, například sexuální násilí, Eh, znetvořování pohlavních orgánů žen a nebo nucené sňatky. To jsou všechno eh, témata, kterými se zabýváme a vytvořili jsme tady také informatický systém, kde centralizujeme veškeré údaje, které jsou pravidelně zveřejňovány v oběžníku, eh, který je vydáván jednou za tři měsíce a je šířen na jednom eh, konkrétním eh, zmiňovaném webu. Eh, v lednu 2013 byla vytvořena Rada pro rovnost mezi muži a ženami, která má přispívat k hodnocení veřejných politik ve prospěch práv žen. Je tam pět tematických okruhů Eh, jeden se věnuje násilí páchaném na ženách a tam samozřejmě eh, jsou zástupci eh, státy, státu a institucí, které se věnují tomuto tématu. Jsou tam také zástupce občanské společnosti, různých asociací a odborníků. Vytvoření těchto dvou útvarů to bylo velice důležité, byl to velice důležitý krok, protože my potřebujeme vědecké údaje, abychom lépe dokázali identifikovat tento fenomén, abychom mohli dobře zareagovat a aby eh, veřejná politika mohla být eh, zhodnocována eh, jakým nezávislým útvarem. Hm. Pokud jde o standardy eh, Istanbulské úmluvy. Ehm, tam máme zákony, eh, kde vlastně eh, je to zaměřeno například na páchání Um, trestných činů, jako je znetvořování eh, pohlaví eh, dětí, eh, donucování ke sňatku a další trestné činy jsou postihovány touto legislativou. Je tam uvalen trest například odnětí svobody na tři roky a peněžitá pokuta. A pak je tam další zákon, který umožňuje za soudcům, aby provedli určité stáže podle článku 16 úmluvy a potom také jsou tam určité předpisy, které se týkají odejmutí rodičovské zodpovědnosti tomu, kdo páchá násilí na dětích a pak je tam článek 48 úmluvy, který je Eh, je zohledněn v legislativě, kde se vlastně vytváří určitý nástroj eh, ochrany eh, přes telefonní linku. Je to pro ženy, které jsou obětí manželského násilí. A z roku 2016 tam vlastně se hovoří také o určitém odnětí z odpovědnosti rodičovské v případě, že dochází k násilí mezi partnery. A pak máme další zákon, který posiluje ochranu cizinec, ženů cizinců, které se nachází na území eh, Francie. A závěrem bych pouze dodala, eh, tak jak jsem již předeslala v úvodu svého vystoupení, Istanbulská úmluva eh, tady vlastně rozpoznává že násilí na ženách je specifickou formou násilí a že je nezbytné věnovat tomuto problému zvláštní politiku. Vychází se z toho, že násilí na ženách eh, většinou probíhá eh, tajně a skrytě. Násilí v partnerství, sexuální násilí, vynucené eh, sňatky. To vše vychází ze sociálních vztahů, které historicky byly mezi mužem a ženou nerovné a dochází k nepřiměřenému vystavení eh, žen a dívek k určitému typu násilí. A z toho právě vyplývá specifický charakter. Eh, ve Francii 85 žen je obětí eh, násilí v manželství a a policie tady registruje vysoký počet případů takových činů. Istanbulská úmluva nám umožňuje v naší práci zvažovat tuto problematiku a uvedla bych eh, stále častější incidenci násilí v rámci eh, párů, eh, které má dopady i na děti. A v listopadu 2016 jsme přijali další legislativu nebo plán, kde vlastně zohledňujeme Eh, eh, istambulskou úmluvu v dalších oblastech a ratifikace istambulské úmluvy v září 2014 ve Francii byla velkým krokem, protože nám to umožnilo eh, utvrdit naše opatření a náš boj proti násilí na ženách, tak aby se to potom opravdu promítlo v realitě. Děkuji. Děkuji, paní. Děkuji paní Moaron Brod. A nyní předám slovo paní profesorce Gun Heimerové. Profesorka Heimerová je ředitelkou Národního centra pro informace o násilí na ženách, které je součástí Upsalské univerzity a Upsalské fakultní nemocnice. Jde o výzkumné a osvětové centrum, které se věnuje násilí na ženách. Vypracovává také metodiku pro ochranu obětí genderového násilí. Paní profesorko, máte 10 minut. Dear chair. Vážená paní předsedkyně, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za pozvání na eh, dnešní slyšení a před, možnost představit eh, naše centrum. Já jsem eh, profesí ginekoložka a naše centrum působí v rámci Upsalské univerzity. Naše centrum bylo vytvořeno švédskou vládou, takže eh, pracujeme na schromažďování a šíření informací, věnujeme se výzkumu, poskytujeme vzdělávání studentům a profesionálům, věnujeme se klinickému výzkumu, také podporujeme státní úřady a organizace a poskytujeme podporu ženám. Máme zcela jedinečnou strukturu, jak vidíte, jsme krizovým centrem, které funguje už od roku 1994. Provozujeme také nejvýznamnější eh, hotline, telefonní linku a věnujeme se také analýzám a výzkumu. Jeden z výzkumných projektů, kterému se věnujeme, je Národní prevalenční studie, v rámci níž eh, jsme oslovili jak ženy, tak eh, muže a dotazovali jsme se na jejich eh, zkušenost se sexuálním, fyzickým či psychickým násilím. Věnovali jsme se také souvislostem se zdravotním stavem těchto osob, protože to si domníváme, že je vazba velice důležitá. A když se podíváme čistě na sexuální násilí, tak během života 20 žen uvádí, že k takovému násilí došlo a u mužů je to 5 Švédské ministerstvo spravedlnosti se na základě těchto údajů rozhodlo eh, pověřit naše centrum, aby zpracovalo program pro podporu obětí sexuálního násilí, abychom zlepšili zdravotní i psychologickou péči pro oběti a, co je také důležité, abychom vyjasnili roli zdravotníků a zdravotních služeb v celém procesu. A jak vidíte, tak my jsme vypracovali Eh, k tomuto konkrétní metodiku, k níž se za okamžik dostanu společně se švédským eh, centrem pro ochranu obětí jsme vytvořili eh, sadu pro odběr důkazů po sexuálním útoku. Je to tedy sada pro lékařské vyšetření které toto forenzní vyšetření u nás provádějí lékaři a je potřeba, aby věděli, jakým způsobem postupovat. Proto tedy přikládáme také eh, pokyny. Eh, sada je určena pro oběti v řadách žen i mužů. Snadno se používá a je od ledna 2011 k dispozici po celém státě. Každý rok eh, tuto sadu přehodnocujeme, je snadno dostupná a použitelná eh, pro všechny zdravotníky. Co je velice důležité, je, že Švédské národní centrum provozuje také telefonní eh, linku, opět na objednávku a zakázku švédské vlády. Linka funguje v rámci Upsalské fakultní nemocnice a byla spuštěna v prosinci roku 2007. Ručně přijímá více než 31 tisíc hovorů a je třeba si uvědomit, že ve Švédsku máme 10 milionů obyvatel. Takže jak vidíte, na naši linku se obrací velký počet osob osob. Linka je provozována celodenně, profesionály, eh, volání je bezplatné, projeví se na telefonním účtu oběti a my poskytujeme informace eh, obětem eh, o všech službách, které eh, souvisejí s touto problematikou, to znamená o možnosti azylu, o zprostředkováváme také tlumočení Informace na webových stránkách eh, a informace na nich jsou k dispozici v 27 jazycích. Je to tedy plně v souladu s Istanbulskou umluvou. Denně přijímáme 85 hovorů a jak vidíte, 72 je od žen, které se staly obětí násilí, 10 od rodinných příslušníků a přátel a 3 eh, zhruba 3 hovory denně od profesionálů, kteří se potřebují poradit. Istanbulská úmluva je tedy obrovskou příležitostí, jak ukončit genderové násilí. Pokud se podíváme eh, na naše Národní centrum NCK a Istanbulskou úmluvu, tak eh, uvidíte, že obojí eh, zdůrazňuje otázku prevence. V této souvislosti je důležité vzdělávání profesionálů, dále je potřeba poskytnout a zajistit eh, ochranu a podporu a samozřejmě také stíhání této závažné trestné činnosti. Je třeba posílit to, aby ženy nahlašovaly trestnou činnost a aby stíhání bylo úspěšné. Vzdělávání je pro nás úhelným kamenem, protože znalosti pomohou změnit eh, přístup k věci a zajistí, že oběti této trestné činnosti dostanou náležitou podporu a péči. Proto pořádáme univerzitní kurzy pro profesionály, studenty, eh, vzdělávací kurzy a za okamžik se také zmíním o našem e-learningovém onlineovém kurzu, na který jsme velice pišní. Teď předám slovo Anice Engstrom, své kolegyni, která vás provede zbytkem. Děkuji. Jedním z dopadů eh, této umluvy ve Švédsku je to, že jsme zjistili, že vzrůstá poptávka po školení, vzdělávání a proto se centrum NCK rozhodlo, Eh, společně se státními místními úřady spustit e-learningový kurz eh, o prevenci násilí na ženách. Je to tedy kurz pro profesionály, který posiluje znalosti v této oblasti. Je bezplatný a je k dispozici online komukoliv. Kursy tedy můžete projít individuálně či ve skupinových eh, seancích, kde je možné diskutovat s ostatními kolegy studenty. Kurs jsme spustili loni v září. Webový kurz eh, trvá zhruba dvě hodiny a je to interaktivní, moderní onlineový kurz. Je proložen eh, filmovými rozhovory s odborníky a profesionály, kteří vás informují o tom, jak eh, v čem problematika spočítá. jste informování o současné legislativě, o této trestné činnosti, následcích a tak dále. Dozvíte se také o různých odpovědnostech, eh, kteří, které mm, které mají jednotliví profesionálové. Od spuštění kurzu eh, se nám zaregistrovalo zhruba 8,5 tisíce uživatelů. Eh, spustili jsme 172 skupinových kurzů po celém Švédsku a webová stránka tohoto kurzu byla navštívena zhruba 40 tisíckrát. Z 50% jsou uživateli pracovníci v sociálních službách, 16% jsou pracovníci ve zdravotnictví a mezi dalšími účastníky najdeme policisty, státní zástupce, učitele, úředníky, studenty, spolupracovníky nevládních organizací a ke konci roku chceme kurz přeložit také do angličtiny. Je velice úspěšný a pomáhá šířit informace eh, problematice eh, mezi profesionály ve Švédsku. Díky tomu máme k dispozici vynikající nástroj, který je bezplatně určen úplně všem. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám oběma. A nyní na řadě paní Maria Miguel Sierra, která je ředitelkou Lavoa de Fam, což je asociace působící v Bruselu a věnuje se sociální integraci. Paní Sierra je také členkou Observatoře pro ženská práva. Máte slovo. Děkuji, dámy a pánové. Již po mnoho let se Evropská pro ženská lobby zabývá násilím páchaným na ženách a e, byla vytvořena skupina různých expertů e, z různých členských zemí, aby si vzájemně vyměňovali informace, pokud jde o boj proti násilí e, na ženách. Jako ředitelka organizace pro ženy migrantky a členkou, jako členka Bruselské observatoře mohu pouze tady schvalovat přijetí istambulské umluvy. V Belgii od přijetí umluvy eh, vidíme konkrétní dopady eh, v praxi. jedna ze zajímavých eh, záležitostí, pokud jde o národní belgický plán, je, že je zcela strukturován na základě struktury úmluvy. A strategické cíle sledují prakticky bod za bodem různé eh, části eh, úmluvy. Eh, a já tady Nebudu hovořit o 235 opatřeních, které mají být do roku 2017 uskutečněny, ale pohovořím o tom, co zatím nebylo dostatečně zohledněno belgickými úřady. Sexuální násilí co Istanbulská úmluva umožnila. lepší eh, zohlednění sexuálního násilí nebo jejich eh, tedy potírání díky příslušným centrům, eh, které se věnují obětem, studijní dny, které jsou věnovány policejním složkám, které se zabývají sexuálním násilím, potom hodnocení rizik a zpráva osob pachatelů násilí a máme také příslušné webové stránky které se zabývají touto problematikou. Já nehovořím o tomto tématu, abych vám ukázala, že s malým úsilím je eh, možné eh, řešit tyto věci tak, jak doporučuje Istanbulská úmluva strukturovaně, globálně a interdisciplinárně. Eh, chtěla bych také říci, že od vstupu v platnost eh, těchto opatření i díky občanské společnosti bylo eh, dosaženo mnohé při eh, provádění tohoto plánu i tedy ostatních plánů od roku 2002. Podařilo se nám rozšířit kapacitu Eh, různých útočišť pro ženy, i když ta jsou zatím ještě nedostatečná, ale my se mobilizujeme a snažíme se rozšiřovat eh, naše prostory, získávat další prostory hm, a eh, rozšiřovat podporu pro oběti násilí. Chceme tam mít něco k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a, a um, samozřejmě eh, zajímavé v tuto chvíli je, i když jsme ještě neuskutečnili všechna opatření, že tady to vstoupila určitá dynamika díky istambulské úmluvě. Protože díky efektivnímu provádění této úmluvy eh, se vytváří partnerství, to je totiž nezbytné, je potřeba koordinovat eh, různé zúčastněné strany a v praxi, v terénu konstatujeme denodenně, že je zde rostoucí informovanost, pokud jde o násilí. Lidé, eh, kteří eh, slyší o istambulské úmluvě, nevědí vždy, eh, oč jde, ale spojují si ji s potíráním násilí na ženách a dívkách. A to je velmi povzbuzující, protože to vyvolává zájem a při, při, mm, vede to k účinným opatřením. A pokud jde o evropskou úroveň, protože mm, to se také dotýká mé práce. Tam se dosáhlo také pokroku. Rok 2017 je rokem eh, opatření proti eh, násilí na ženách a od minulého roku už bylo navrženo přistoupení EU e, k Istanbulské úmluvě a naše asociace jsou za to velmi vděčné. Všechny tyto kroky jsou na evropské úrovni nezbytné, tak abychom potírali násilí na ženách. Násilí na ženách je nejrozšířenějším e, násilím na lidských, nebo porušováním lidských práv v Evropě. Tady je zřejmé, že dominance mužského pohlaví přetrvává v eh, evropském měřítku. To má dopady na zdraví, na vzdělávání žen. Je to překážka pro jejich ekonomickou nezávislost a integraci eh, sociální i kulturní jejich účast na veřejném a politickém životě. Ženy jsou doma obětí násilí, na ulici, v práci Eh, na internetu. Připomenu několik čísel. V Evropě eh, každý týden 50 žen zemře v, násled, v důsledku eh, násilí v rodině a mnoho žen už od roku od 15, dosažení 15 let je v kontaktu s takovým násilím. Roční náklady tohoto násilí je asi 2% eh, z HDP Evropské unie. A i když eh, konstatujeme tyto devastující eh, výsledky, tak přesto je násilí banalizováno, je neviditelné a není vnímáno jako politická priorita. Právě naopak, v posledních letech úsporná opatření vedla ke zkracování prostředků právě na podporu obědí násilí a na potírání násilí v EU dochází eh, k poklesu eh, této aktivity. A eh, právní a politický rámec v současnosti je nedostatečný pro potírání výzev násilí pachaného na ženách. A velmi často e, násilí na ženách není kriminalizováno. E, i když jsou tady e, určitá opatření, je to nedostatečné a specializovaná centra, jako různá útočiště pro oběti násilí, e, jsou nedostatečná, není jich e, dostatek a nevládní organizace nemají dostatek finančních prostředků. Eh, různé lékařské útvary, policejní útvary a další, které jsou v kontaktu s oběťmi, nejsou dostatečně eh, vyškoleny eh, a dochází k sekundární viktimizaci. Prevenční programy se nezabývají dostatečně strukturálními základy násilí na ženách a um, vlastně se z toho nevyvozují všechny důsledky, které by bylo potřeba vyvodit. Dochází k četné diskriminaci eh, kvůli eh, věku, eh, pohlaví, náboženství, sexuální orientaci, kvůli statutu imigrantek a tak dále. Eh, jsou eh, velmi eh, četné a dochází ke strachu z vyhoštění a právě proto ty oběti velmi často nemají nebo nepožádají o pomoc. I když tady existují určitá centra pro ženy uprchlice, tak taková pomoc neplatí pro ty, kteří nemají, které nemají doklady a my tady potřebujeme opravdu konsistentní rámec legislativu, která by byla harmonizována. A tak to v tuto chvíli eh, mezi členskými státy není a to komplikuje situaci. Diskriminace založená na pohlaví eh, tady existuje a rovnost, skutečná rovnost mezi muži a ženami nebude uskutečněna, dokud násilí na ženách a dívkách nebude e, potíráno dostatečně odhodlaně. E, Istanbulská úmluva má závazný charakter a má multidisciplinární e, přístup a proto naplň, zaplňuje nedostatky, které existovaly v národních legislativách na tomto poli. Eh, máme tady 25 evropských sítí, které se zabývají touto problematikou eh, a eh, Máme tady 65 tisíc podpisů evropských občanů, kteří si přejí, abychom co nejvíce v Evropské unii přistoupili k istambulské úmluvě. To bychom, díky tomu bychom vyslali jasný signál mezinárodnímu společenství a vylepšili bychom sběr údajů na evropské i národní e, úrovni. Bylo by možné lépe zavádět preventivní politiky proti násilí a mohli bychom prohloubit ochranu obětí, které již umožňuje směrnice o obětech. Byla by tady lepší koordinace politik v evropských institucích a bylo by možné přidělovat dostatečné, dostatečné prostředky e, v udržitelné době a proto je důležité ratifikovat v jednotlivých zemích Istanbulskou úmluvu. Díky tomu bychom se mohli dostat na stejnou úroveň ochrany, jako je e, ochrana proti obchodování e, s lidmi. Všechny tři instituce e, na Maltě v únoru přijeli společnou deklaraci, že budou nulově tolerovat násilí páchané na ženách to je opravdu naléhavé. Přistoupení EU k e, úmluvě představuje důležitý krok správným směrem. Děkuji, paní Miguel Sierra. Thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát. A... Nyní dám slovo posledním eh, řečníkům na panelu, našim eh, spoluzpravodajka, paní Revo Dalon Bonefa a paní Koraca Ten Nejdřív dám slovo eh, paní Revo Dalon Bonefa na pět minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych omluvila paní Koracu Bild, která bohužel chtěla hm, dorazit, ale eh, došlo k nějakému problému s letadlem a eh, ona dorazí, jakmile to bude možné. Chtěla bych poděkovat všem, kteří vystoupili. Je to pro nás čest, že dorazili mezi nás a eh, jsem velmi ráda, že se bojujeme proti násilí na ženách. Jsem hrdá, že jsem spoluautorkou zprávy, kde Evropský parlament vyzývá Evropskou unii, aby byla eh, podepsána, ratifikována Istanbulská úmluva. Eh, je důležité, aby výbory spolupracovaly, abychom překlenuli tuto výzvu a vykořenili násilí eh, založené na pohlaví a abychom eh, zajistili všem život bez, ná, bez násilí ve veřejné i soukromé sféře. I v současnosti musíme bojovat. Všichni známe výsledky eh, studie agentury eh, pro lidská práva v Evropě a my si musíme uvědomovat, za co bohuje, bo, bojujeme. Jedna třetina žen zažila sexuální nebo jiné násilí v životě a, a jedna pětina žen byla znásilněna a některé ženy, nebo je velký počet žen, které se vyhýbají určitým místům, protože se obávají sexuálního násilí. Takže je to opravdu velmi eh, velká metla a jedna polovina obyvatelstva neustále riskuje, že se stane obětí takového násilí a proto je potřeba, abychom se chopili naší zodpovědnosti. Všichni musí cítit svou zodpovědnost, nejenom ženy a dívky. Je potřeba do to, této zodpovědnosti zapojit i muže a chlapce, aby aby převzali zodpovědnost za svou roli a uvědomili si místo žen ve společnosti eh, sexuálně, psychologicky nebo fyzicky napadnou, napadnou ženu v některých eh, etikách není eh, považováno za trestný čin, některé věci jsou eh, omlouvány a to je opravdu něco, co nesmíme tolerovat. Velmi často ženy oběti nenahlásí na policii, co se jim stalo, protože se obávají dalších represálií a eh, to znamená, že se vlastně o těchto trestných činech eh, neví, že jsou zatajovány a proto je potřeba, aby se začali stydět jiní a to tedy agresoři. Musíme připomenout, že ženy eh, jsou předmětem mnohačetné diskriminace a eh, těmi největšími oběťmi násilí eh, jsou ve velmi křehké situaci, pokud jde o sexuální orientaci, sexuální identitu, jejich věk, jejich původ, handicap, když jsou například žadatelkami o azyl a tak dále že Evropská unie musí opravdu naléhavě jednat, protože eh, hm, díky tomu ten, nebo tyto problémy existují a jsme velmi vděční, že tedy eh, Istanbulská úmluva. Existují tady různé eh, závazné mezinárodní věci. A e, my tady máme Istanbulskou úmluvu, kde jde také o ochranu obětí, o konkrétní ochranu pro děti i uprchlice a žadatelky o azyl, protože potírat násilí na ženách to není pouze bojovat proti násilí jako takovému, ale tady jde o to uvědomovat si, co to vlastně je násilí, ochrana obětí, stíhání eh, pachatelů eh, a zdroje na realizaci těchto opatření. To jsou globální úkoly, eh, kde úmluva vede k výsledkům. Evropská unie musí co nejrychleji ratifikovat a podepsat tuto úmluvu a musí k ní přistoupit bez výhrad, protože má pravomoce v mnoha oblastech Přistoupení Evropské unie eh, nesnívá zodpovědnost členských států. Eh, všechny členské státy podepsaly, ale pouze 14 ji ratifikovalo a to je nedostatečné. Přistoupením Evropské unie bychom zajistili právní, eh, konsistentní právní rámec na evropské úrovni ve snaze chránit ženy a dívky bez ohledu na jejich místo pobytu v Evropě. Nedávné uh, různé útoky v členských státech proti eh, ženským právům nám připomínají, že ženy nejsou stejně chráněny proti násilí ve všech členských státech. Evropská unie tady musí hrát tedy nesmírně důležitou úlohu, zejména pokud jde například o e, sběr údajů, protože statistiky nám chybějí a přitom jsou nezbytné pro to, abychom lépe dokázali odhadnout a potírat tuto metlu. Ve Francii se odhalilo, že 30 e, žen se obrátí nejprve na své lékaře a díky tomu se politické akce zaměřily právě na zdravotnický personál, tak aby bylo možné e, je naučit pomoci obětem a je důležité předávat tyto údaje po celé Evropě, tak aby naše reakce byla opravdu dobře zacílená a efektivní. Ale po ratifikaci nebude náš boj u konce. Právě naopak, Evropský parlament by měl věnovat bedlivou pozornost provádění této úmluvy a sledovat různé návazné mechanismy. Potřebujeme přiměřené zdroje, dostatečné zdroje, tak aby všechna ta opatření bylo možné uskutečnit. Potřebujeme velkou politickou vůli. Jsme přesvědčeni, že e, Směrnice o prevenci e, a boji násilí na ženách bude další e, nezbytnou etapou. Budeme tady mít díky tomu definici násilí na ženách a díky tomu bychom mohli lépe provádět tuto úmluvu a přijímat další konkrétní kroky, které vychází eh, z evropských pravomocí. A eh, já si myslím, eh, že je na čase, abychom se reagovali. nesmíme vyčkávat s realizací toho, co bylo v únoru dohodnuto ve Lavalet. Stambulská Úmluva umožní vytvořit rovnější prostředí mezi muži a ženami, což je také cíl evropských eh, smluv a eh, chaty lidských práv. To je něco, co musí být eh, provedeno v praxi konkrétními opatřeními. Čeká nás ještě dlouhá cesta a musíme po ní kráčet jednotlivými kroky. Um, děkuji komisi, děkuji radě Radě Evropy za úsilí a angažovanost. Děkuji eh, všem mužům i ženám, kteří jsou dnes zde a kteří eh, mají, budou mít odvahu dotáhnout naši zprávu až do konce, do důsledku. Děkuji. Děkuji, Kristýn. Eh, já bych navrhl, abychom teď vyslechli příspěvek paní Koráca Bild, až přijde. A, a dali prostor eh, otázkám poslanců. Požádal bych vás, abyste omezili své příspěvky na dvě minuty, pokud to bude možné, a nejdříve dám slovo paní Bjork. Děkuji vám eh, mnohokrát. Děkuji eh, odbornicím, řečnicím, zpravodajům a všem pořadatelům té, tohoto slyšení. Samozřejmě eh, za frakci eh, GoNGL e NGL mohu říci, že jsme pro podpis eh, úmluvy z Istanbulu. Jedná se o velice důležitý krok Přemýšlím o všech lidech, eh, kteří se snaží tohle naplnit. Eh, že násilí na ženách je politická otázka, ale my musíme pracovat na sobě. Ženy feministky na tom pracují, ale eh, je třeba na tom pracovat i mimo parlament, národní úrovni a tak dále. Pořád žijeme v kultuře, která přijímá násilí na ženách a dívkách, protože jinak už by dávno neexistovalo. Lidé eh, hovoří o jiných kulturách a násilí tam, ale my tady hovoříme o své vlastní kultuře. Eh, ženy eh, umírají každý týden, sedm žen týdně. A velice zřídka, kdy jsou pachatelé řádně odsouzeni a potrestání. Proto tady potřebujeme větší, více rovnosti. Budou to jenom prázdná slova, pokud neukončíme uh, násilí na ženách. Potřebujeme s tím skoncovat. Eh, spousta lidí v parlamentu k tomu tady vysívá. Potřebujeme, aby eh, ženy mohly naplnit eh, svůj život zcela. Istanbulská umluva je dobrý nástroj, ale také bude závazný. To znamená, že je třeba se na to připravit. Je třeba zajistit, aby pachatele byli pohnáni k zodpovědnosti, abychom podpořili oběti násilí. A proto Eh, si musíme brát ty nejlepší na, eh, příklady z národní úrovni a, a navazovat na ně. Děkuji eh, kolegům ve Švédsku a také ve Francii se dělá dobré práce v Evropské unii. Musíme se inspirovat těmi dobrými příklady. Nechceme nic polovičatého, chceme to nejlepší, to od nás očekávají ženy i dívky jako od poslanců. A jak říkala paní zpravodajka Fua, Nejde jenom o ratifikaci eh, Istanbulské umluvy a potom eh, navázání s nějakou evropskou strategií o eh, násilí na ženách a LGBT. Potřebujeme toho více než strategii. Potřebujeme legislativu a děkuji všem odborníkům i zpravodajkám za práci. Děkuji a teď Irače Garcia Perez. Muchas gracias. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také všem našim vystupujícím. Tento program je velice aktuální, protože poukazuje na důležitou problematiku, to znamená aktivní politiky pro boj s genderovým násilím, které mají různou podobu v různých členských státech. A je velice zajímavé uvědomit si, že je možné dosáhnout společných evropských politik, eh, které budou využívat toho nejlepšího z osvědčených postupů a legislativ jednotlivých členských států, proto abychom s touto mm, metlou společnosti eh, dokázali skoncovat. Eh, je to určitý mačistický terorismus, který nemá místo v, v Evropě, protože způsobuje úmrtí žen v manželství, v partnerství vede k obrovské nespravedlnosti a nerovnosti. Je tady polovina obyvatelstva, která nabývá milného dojmu, že mají větší moc a že mají moc nad druhou polovinou obyvatelstva. Je tedy velice důležité, abychom všechny dosavadní politiky začali řádně implementovat a to velice rychle. Je důležité, aby Evropská unie ratifikovala Istanbulskou úmluvu, ale jak řekla naše paní zpravodajka, nesmí to sloužit k tomu, tomu, aby jednotlivé členské státy eh, se zbavovaly své vlastní odpovědnosti, protože je potřeba začít pracovat eh, na této věci na všech úrovních. Určitě kroky už jsme udělali, uvědomili jsme si, že je třeba začít bojovat s genderovým eh, násilím, že jsou tady určité možnosti, jak to učinit, proto jednotlivé členské státy spustily své vlastní iniciativy, schválili si legislativu. Ale kromě legislativy potřebujeme politiku prevence, politiku pomoci obětem genderového násilí a také vzdělávací politiky, abychom dosáhli změny v myšlení společnosti, protože to je to, co v tuto chvíli potřebujeme. Potřebujeme určitý eh, impuls eh, pro zlepšení rovnosti mezi muži a ženami. Proto je velice důležité, aby podobná slyšení, jako je to dnešní, probíhala, protože se můžeme podělit o informace a e, Učiníme tak další výzvu, tentokrát vůči Evropské komisi, aby spustila další iniciativy v rámci současného právního rámce v oblasti boje s, e, s násilím na ženách. Děkuji. Robert. Děkuji vám, Roberta Mecola. Děkuji, pane předsedo. A, e, a, a stejně jako ostatní kolegové, e, děkuji e, všem kolegům za ty důležité informace, které jsme vyzlechli. Často se násilí na ženách toleruje a Istanbulská umluva i nadále zaručuje koherentní evropský právní rámec k boji s násilím na ženách násilí na základě pohlaví. EPP eh, e proto eh, vyzývá všechny členské státy, aby ratifikovali umluvu a eh, Evropskou unii, aby urychlila ratifikační proces. Myslím si, že je na nás, na všech, abychom bojovali proti násilí na ženách. A mám praktickou otázku na profesorku Heimer a paní Engstrom Hovořili jste o e, velkém počtu lidí, kteří e, používají tu linku pomoci. Rád bych se dověděla více o profilu e, těch žen, které se na ten systém obracejí, pokud jde o úroveň jejich vzdělání a také národnosti. Hovořili jste o tom, že jsou tam tloušnice. Říkáte tedy, že je tady na růst někoho jiného než občanů Švédska kteří používají eh, tento systém a eh, jak o jakých zkušenostech a zažitcích vám tyto ženy eh, vyprávějí, když volají. A když hovoříme o domácím násilí, někdy se zamýšlíme nad, nebo představujeme si man, manžele, kteří jsou násilní nebo páchají násilí na svých ženách. A chtěla jsem se zeptat na násilí na dětech ze strany manželů, jak dívek, tak eh, chlapců. Eh, hovoří eh, vám někde na lince dívky o násilí z strany otců nebo bratru? Obrátili by, přesměrovali byste je někam jinam, nebo byste, byli byste schopni použít také chlapcům? Paní Bretken? Děkuji. Já děkuji mnohokrát, eh, eh, že jste ukázali, že potřebujeme spolupráci na místní, eh, regionální i národní a na národní úrovni. Ukazujete, kterým způsobem změnit situaci. Já bych zdůraznil tři věci tady. Za prvé, Istanbulská úmluva není jenom průlomovým dokumentem, protože z boje proti nasilí na ženách dělá něco zcela nového. Je to také průmový dokument proto, že ukazuje, že multilaterální spolupráce může fungovat a přinést pokrok velice důležité oblasti. Zejména v eh, době národní polarizace opravdu může vyndat signál, že jsme schopni eh, spolupracovat a eh, řešit aktuální problémy. To ukazuje i, jak multilaterální spolupráce eh, pokračuje vpřed. Druhá věc, eh, kterou jsem chtěla zdůraznit, ty kampaně jsou velice důležité, aby eh, z toho často neviditelného problému bylo něco viditelného. my samozřejmě ale nepři, nepřestáváme s akcemi 25. listopadu je třeba také, abychom přistoupili k určitým právním krokům proti tomu, co se děje ve společnosti. A tady přistoupení k Istanbulské umluvě je důležitým prvním krokem, ale musíme jít ještě o krok dál. Musíme mít směrnici proti násilí na základě pohlaví na evropské úrovni. A poslední věc, kterou bych potrhla. Když e, se podívám na to, e, kde se Evropská unie nachází v tuto chvíli, na jednu stranu je tady e, prezident, který říká, že hmatače nám do rozkroku je v pořádku a na druhou stranu se v jiné zemi přijme zákon, který se dekriminalizuje domácí násilí. Takže je zřejmé, že boj proti tomuto násilí je stále důležitější. Rychlá ratifikace a, jak říkali kolegové, implementace opravdu ukáží, že se posouváme vpřed a neustaneme dokud eh, ten eh, problém nebude vykořeněn v celé společnosti. Děkuji. Děkuji, pan Jurek. Děkuji vám. My eh, se tady bavíme o tom tématu, jako bychom byli první parlament, který ratifikuje tuto úmluvu v době, kdy už valná většina našich zemí to podepsala a polovina to ratifikovala Polsko, Švédsko, Litva, Francie, všechny už ratifikovaly Istanbulskou umluvu. Hovoříme tady o eh, samozřejmých věcech, jako je boj s domácím násilím, ale mě by eh, zajímalo ratio legis eh, té ratifikace umluvy u Evropskou unii. Zásada právního státu vylučuje, aby dva orgány měly zároveň tu tež kompetenci. Evrop, Evropská unie je združením eh, eh, státu, eh, které plní svoji úlohu. A pokud by Unie chtěla podporovat různým způsobem státy v boji proti domácímu násilí, v naplňování například těch kulturních předpokladů, Protože hovoříme tady o těch kulturních předpokladech, že, je, že se neskoumají. Nikdy jsme tady nehovořili o pornografii, nevím, jestli pornografie tradice, moda nebo instituce, ale určitě je to eh, eh, předpoklad určitých druhů násilí eh, na ženách. Říkám, Evropská unie může různým způsobem podporovat válku státu s těmi patologiemi, ale jakou roli má splňovat ratifikace umluva při její implementaci, protože zdvojení komplet kompetencí eh, státu nebo to jejich překrývání jde proti zásadám právního státu, které musíme eh, respektovat. Tež kompetenci nemohou vykonávat dva orgány eh, zároveň. Děkuji. Ana Gomez. Děkuji také našim hostům za to, že nás poctili eh, svou přítomností a přednesli užitečné a zajímavé prezentace, které nám ukazují, jak je důležité, aby nejenom členské státy, ale i Evropská unie přistoupily k Istanbulské umluvě. Já doufám, že to eh, bude znamenat eh, opravdu následné eh, kroky eh, zemného poučování se z toho řešení problémů domácího násilí v jednotlivých státech. Já bych se ráda zeptala hostů, jestli eh, ve své praxi a při studiu se jim podařilo narazit na to, jak řešit dopady finanční krize a to jaké měla důsledky, zejména v některých členských státech. Ty důsledky na nárůst domácího násilí e, v důsledku e, toho e, obrovského stresu vyvolaného krizi ve společnosti. Já to vidím u nás v Portugalsku země, které eh, je, eh, která je dodnes eh, zasažená nejvíce těmi problémy a mm, úspornými programy následnými. To mělo obrovský dopad na rodinu. Vidím, jak to vyvolalo násilí, které se především obrátilo proti ženám a dětem. Násilí v rodině. A také to a, vedlo k nárůstu sebevražednosti na základě domácího násilí. A potom důsledky nedávného rozhodnutí Ruské dumy. Rusko je členem Rady Evropy a v podstatě legalizovalo domácí násilí. Ráda bych se zeptala, jestli jste zvážili eh, ty důsledky, které by to mohlo mít nejenom v Rusku, ale v eh, zemích eh, jiných v jeho okolí, které by se možná chtěli vydat tímto anticivilizačním směrem. Děkuji, Judy Ward. Thank you. Děkuji. Já chci říct, že jsem velice ráda, že jsme se mohli vyslechnout příspěvky vynikajících odborníků. Předložili jste nám zajímavé informace a osvědčené postupy, například ze Švédska. Já sama cestuji a setkávám se s ženami ve všech členských státech a chci tady za ně dnes vystoupit, protože ty volají potom, aby se něco udělalo na evropské úrovni, protože v členských státech pokud není zájem o ratifikaci nebo k ratifikaci sice dojde, ale provádění pokulhává, pak ženy potřebují jiný orgán, který se za ně postaví, za jejich práva. A práva žen to jsou lidská práva. Jedna z mých přítelkyň, aktivistka z, Balkán, z Balkánu mi řekla, že moje země uvedla, že nebude Istanbulskou umluvu ratifikovat kvůli nákladům, které s tím souvisejí. A moje reakce na to byla, že náklady jsou v tomto případě životy žen. My tady někdy hovoříme o ekonomických nákladech, ale nikdy nesmíme zapomínat na to, že kvůli genderovému násilí ženy umírají. A to musí být nedílnou součástí i dnešní diskuze. Máme povinnost jako lidské bytosti, jako zástupci evropských institucí obhajovat a chránit naše sestry, které jsou ohrožené agresivními politikami, které provádějí některé členské státy a které eh, omezují práva žen. Ale není, eh, nestačí umluvu ratifikovat, je třeba ji implementovat a monitorovat Také bych chtěla se krátce zmínit o úsporných opatřeních, jak už o tom hovořila Anna. Úsporná opatření přispívají značným způsobem k nárůstu násilí jednak tlakem na rodiny, který tím vzniká, a na tlakem na vztahy, ale také eh, vzhledem k tomu, že se seškrtává právní pomoc a různé služby, které jsou eh, poskytovány ženám a obětem je třeba si uvědomit, že zde existuje reálný problém, který je důsledkem ekonomických politik. A nyní se chci eh, zeptat eh, na nestandardní eh, jevy. Chceme, abychom, aby ženy hovořily o incidentech, které se dějí, o násilí, kterého jsou svědky. Je třeba se více věnovat sexuálnímu vzdělávání, abychom vytvořili kulturu respektovaných vztahů mezi eh, muži a ženami. Je třeba více hovořit o násilí, které ženy zažívají. Děkuji. Děkuji. Nyní Helga Stevens, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení kolegové. Je velice důležité, abychom zde hovořili o násilí eh, na základě pohlaví, proti kterému eh, chceme bojovat a kterému se chceme vyhýbat. Eh, vyslechla jsem různé řečníky a ráda bych se dověděla více o tom, jak ženy s handicapem mají přístup k vašim službám, protože myslím si, že to je problematické. Představte si hluchou ženu, která je předmětem násilí a nemůže telefonovat jak může kontaktovat vaši službu? Jak to eh, je zařízené v eh, b, eh, Ruselu nebo v Švédsku? Já jsem sama hluchá, kdybych se měla obrátit na takovouhle službu, tak nevím jak. Kromě sexuálního násilí je tady také útočiště, věc útočiště pro ty ženy počítá se s postiženými eh, právě v takových útočištích. Často hovoříme eh, obecně o ženách, ale ženy s eh, handicapem mm, my jsou často diskriminovány, oni mají ty zvláštní potřeby navíc. A potom ještě, pokud hovoříme o prchlicích, mají ty dostatečný přístup k vašim službám, vědí o nich. A pokud jde o handicapované ženy, vědí eh, dost o existenci eh, v eh, takových služeb v Bruselu, ve Švédsku a jinde. A potom se chci zeptat k ratifikaci Istanbulské umluvy mm, ze strany EU. Jakou přidanou hodnotu bude mít ratifikace ze strany EU? Nepochybuji, že by nějaká byla, ale chci se zeptat na ten efekt. Už teď 14 eh, členských států eh, ratifikovalo umluvu a ostatní ne. Otázkou, eh, která mě napadá, proč ne ještě? Proč na úrovni Rady Evropy je ta umluva tak důležitá? Jiné země v východní Evropě, na Balkáně, mají nějaký problém, mají velký problém s násilím na ženách. Čili jakou přenou hodnotou je podpis ze strany EU. Je to výměna eh, zásad správné praxe, nebo můžete mi tohle nějakým způsobem osvětlit? Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. Mary Hannibal, prosím. Děkuji. Děkuji zpravodajce i všem eh, vystupujícím. Jak víme, násilí na ženách a genderové násilí je mm, nesmírně závažná záležitost. Je to jev, o kterém ještě eh, stále nevíme, jak si neznáme přesně jeho eh, rozsah. Eh, já jsem velice ráda, že naše dva výbory se tak pozitivně postavily k ratifikaci Istanbulské úmluvy a dalším iniciativám v oblasti genderového násilí. Je skutečně hanebné, že doposavat ratifikovalo tuto úmluvu pouze 14 členských eh, států a bohužel mezi nimi není ani Spojené království moje země. Myslím, že to ukazuje na to, jaká práce před námi leží, protože zatím jsme udělali pouze polovinu práce, kterou bylo potřeba. Prozatím umluvu ratifikovalo 50 členských států, takže zbývá ta druhá polovina. A druhý problém spočívá v tom, že my bychom mohli přidat hodnotu eh, tím, že bychom jednak eh, vyvíjeli tlak na ratifikaci ve zbývajících státech eh, a to si myslím, že by mohla být naše obrovská přidaná hodnota. Také nesmíme zapomínat na to, že genderová rovnost byla jedna ze základaj, zakládajících eh, zásad a hodnot eh, římské smlouvy, zakládající smlouvy Evropské unie. Jejíž 60-leté výročí jsme si právě připomněli, takže mm, vidíme, že Evropská unie udělala hodně v této oblasti. Byla to velice důležitá práce a za celá ta léta jsme bohužel nehovořili o této problematice dostatečně nahlas. Teď si myslím, že bychom to měli napravit a jak eh, řekla jedna z předřečnic, nenávist k ženám v některých částech světa eh, začíná bohužel narůstat eh, a tak si myslím, že je třeba si uvědomit, že za těch posledních 20-30 let eh, se situace změnila alespoň v tom, že mnohem více o násilí na ženách a domácím násilí hovoříme. Já bych byla ráda, aby se situace dále zlepšila po ratifikaci eh, Lisabon, Istanbulské úmluvy a že by to vedlo k vytvoření konkrétního právního rámce v EU v podobě směrnice, eh, která by se věnovala problematice genderového násilí. Myslím si, že to by mělo být eh, jedním z cílů našeho výboru. Děkuji. Nyní Birgit Sipl. Děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, vůbec nevím, eh, kde v rámci této problematiky začít. Kolegyně Honibel upozornila na to, eh, že již po desetiletí nebo staletí to bylo tak, že násilí na ženách probíhalo doma eh, nebo probíhaly tyto typy násilí, ale nehovořilo se o tom, alespoň ne veřejně. A ženy eh, tedy nenalézali pomoc, nenalézaly nenalézali podporu u svých rodin, ale museli to zkrátka vydržet, protože žádná jiná možnost neexistovala. A ano, od té doby se mnohé změnilo, ačkoliv neustále znovu zažíváme, že v našich evropských zemích dochází eh, každodenně eh, k násilí na ženám a eh, jinak, než je někdy uváděno v médiích, to není tak, že násilí páchá někdo neznámý, ale někdo blízký, partner, soused, kolega a stále se o tom nehovoří. A organizace, které nabízejí pomoc navzdory různým pozitivním příkladům, zažívají i to, eh, že v některých zemích jsou jejich, jejich finance zcela seškrtávány, anebo musí bojovat za to, aby dostali dostatek prostředků eh, na pomoc pro ženy. Proto se donívám, že je nezbytné neustále upozorňovat na toto téma, nejenom ve třetích zemích, jinde ve světě, kde údajně eh, panují jiné eh, kulturní zvyklosti, ale i u nás. A jak říkala i kolegyně Hannibal, ne všechny evropské země podepsaly Istanbulskou úmluvu a i ty, které ji podepsaly, se nestarají eh, vždy o její provádění. A proto je důležité, abychom byli hm, akceschopnější a abychom uh, Eh, přijali mechanismy pro prosazování této věci. A samozřejmě důležitý je také jazyk. Pojem, který u nás existuje v mé zemi i nadále, eh, takzvané vraždy ze cti, je podle mě něco naprosto eh, nesnesitelného, protože vražda je vražda a rozhodně se to nedá spojovat se slovem čest. Ehm, Eh, to je, není něco kulturně založeného a toto slovo se mi vlastně také nelíbí. Takže my máme co dělat v naší vlastní zemi, v našich zemích, eh, s našimi občany a proto bychom měli využít eh, istambulskou umluvu pro boj proti násilí na ženách, a abychom se dosáhli dostatečného pokroku. Děkuji. A nyní předám slovo našim vystupujícím. Paní Gafarová, máte tři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Předně bych chtěla poděkovat všem našim ehm, všem účastníkům této eh, diskuze. Myslím si, že dnešní setkání je obrovskou příležitostí pro to, abychom změnili názory na tuto velice důležitou problematiku. Již tady zaznělo, že Istanbulská úmluva a její ratifikace je v Evropě nyní velice důležitou záležitostí. Je velice dobře známo, že v řadě mezinárodních dokumentů genderová eh, rovnost eh, a lidská práva a svobody jsou považovány za eh, základní tendence ve společnosti a tak si myslím, že otázka genderové rovnosti zatím nemá mm, ten dostatečný rys, který by značil rozvoj eh, demokratické společnosti. Vidíme, že tato umluva byla ratifikována a podepsána některými členskými státy EU, jinými nikoliv. A já si eh, myslím jako zpravodajka, že bychom měli udělat maximum pro to, abychom eh, tuto situaci zlepšili. Ještě bych řekla, že hlavním problémem Eh, jak se ukazuje v rozpravách, je to, eh, že násilí na ženách je jevem, proti kterému je potřeba bojovat, protože ženy jsou takto považovány za předmět eh, mezinárodního práva. Hm, nicméně třeba zohlednit zohlednit, že deklarace rovných práv eh, bohužel není vždy eh, v praxi prováděna, protože k tomu chybí možnosti. Proto je třeba také eh, zvážit prosazování rovnosti práv v našich společnostech a legislativě. Děkuji. Děkuji. Nyní Moaron Bro. A nejprve mi dovolte říci, že je zásadní, tak jak zmínili eh, mnohé řečnice, eh, že je potřeba, aby více zemí eh, přistoupilo k istambulské úmluvě a ty státy, které ji podepsaly, ji musí také ratifikovat. Evropská unie přistoupila k této istambulské úmluvě Pardon, eh, kdyby to udělala Evropská unie, tak by to samozřejmě bylo povzbuzením i pro další země, aby k ní také přistoupili. Um, ehm, zapůsobily na mě některá vystoupení, která hovořila o finanční eh, krizi a o eh, ženách migrantkách. Je pravda, že vždy, když ženy a muži se dostanou do eh, situace nouze, a zejména se to týká žen, tak eh, se násilí vyostří. Tedy je možné, že ženy se častěji stávají oběťmi násilí eh, v takových situacích, protože oni jsou mimořádně křehké, jsou mm, ve velmi ohrožené situaci. To znamená, že eh, dochází k tomu, že někdy je více problémů finančních, více nedostatků a potom se zhoršuje násilí. A pokud na konci tohoto řetězce eh, není pomoc, nějaká péče pro oběť, tak eh, ten cyklus násilí není nikdy přerušen. Bylo zdůrazněno, že dobrovolná politika péče pro ženy oběti je důležitá, tady pomoci najít ženě účot, útočiště, aby se dostala z té eh, domácnosti, kde trpí. To vše jsou samozřejmě nástroje, které jsou drahé a to, to, to je samozřejmě tak. A, eh, a ženy, oběti násilí, ehm, ty, které muže třeba zabíjejí nebo které eh, musí podstoupit ehm, Eh, fyzické i duševní nástroje násilí. To, to přece znamená také obrovské eh, náklady, to obrovská cena, která se eh, tady platí. To je nesmírně důležité v oblasti zdravotnictví, v mnoha důležitých jiných oblastech. Má to důsledky pro děti a to je přece budoucnost. Tady jde o budoucnost těch všen, ale nás všech. Eh, o budoucnost našich dětí. Takže tady je potřeba, aby každá země vyvinula dostatečné úsilí. Je nesmírně důležité chránit naše ženy a děti. Děkuji. Paní profesorka. Děkuji. Já bych chtěla poukázat na několik věcí. Co se týče té telefonní linky, tak je určena ženám eh, starším 16 let, nikoliv eh, tedy mladším či mužům. A ti, kteří eh, volají, využívali anonymity této linky, což je velice důležité, protože to je často poprvé, kdy se o této formě násilí zmiňují a proto musí být hovory anonymní. Pokud jde o trestné činy mm, ze cti, tak eh, většina lidí, které se obracejí na naši linku, jsou švédské národnosti. Pak jste tady hovořili o otázce eh, handicapu. Je pravda, že eh, handicapované ženy jsou ještě více marginalizovány a je také pravda, že pachatelé trestné činnosti jsou často rodinní příslušníci, anebo často také samotní pečovatele o tyto handicapované ženy a proto je třeba i tyto skupiny eh, sledovat. My jsme k tomu prováděli výzkum a zjistili jsme, že zejména u starších žen eh, dochází k tomu, že stávají zranitelnou skupinou. Další eh, můj komentář se týká tak té problematiky trestné činnosti eh, z důvěry. Dochází k poškození základní vazby důvěry a my přitom eh, že nám klademe na srdce, aby nás o této trestné činnosti s důvěrou eh, informovali. Je potřeba nastavit pro to řádné prostředí. Policisté to musí brát vážně, stejně jako zdravotníci všichni musí být proškoleni a přesně tak to také stanoví Istanbulská umluva, protože zde hovoříme o závažné trestné činnosti a je potřeba především ochránit její oběti. Dosavatní diskuze je diskuze tady v parlamentu ukázala, že problematika je to velice vážná, ženy umírají ve Švédsku, ve Finsku i Dánsku vidíme poměrně vysokou vysoká čísla případů genderového násilí a také tomu i v jiných v jiných evropských eh, zemích. Takže je třeba zaměřit se na osvětu, vzdělávání, na oslovení zranitelných skupin. Ale pokud eh, chceme uspět, tak skutečně musíme věřit v naši práci a eh, v přínos Ustambulské úmluvy. Děkuji. Nyní paní Mikasiera? Alors, on a parlé tout à l'heure Hovořili jsme také o postižených ženách eh, a vy máte samozřejmě pravdu. Tady ještě nejsou struktury v dostatečné podobě na to, aby byla poskytnuta péče těmto ženám, eh, ale eh, i o násilí se začíná teprve v podstatě hovořit, o ženách bezdomová, Eh, uprchlických eh, ženách, ženách bez dokladů. Ehm, měli bychom hovořit o eh, ženách obětech vynuceného sňatku a tak dále. O to tady jde. Jde o to, abychom vzbudili pozornost pro tuto skutečnost, kde vlastně není ochota ji vidět, to je takové to, co je skryté, kde se říká, ano, eh, nevíme, co se děje na národní úrovni, ale my to přece víme, že to, co se děje na národní úrovni, je nedostatečné. Dvě velké země tady vlastně oklešťují eh, práva žen. To je eh, velmi naléhavá situace, tak to zkrátka je, my musíme jednat. Ano, potřebujeme silnější rámec, co nejsilnější rámec pro opatření proti násilí na ženách a dětech. A ano, ratifikace a přistoupení k úmluvě, to je první zásadní krok. Děkuji. Thank you. And... Děkuji. A nyní paní Dalon. Děkuji. Ještě jednou bych eh, chtěla vyslovit své díky. Je velice důležité, že jsme si tady vyslechli informace o tom, mm, co se děje v některých evropských zemích a jak říkáte i vy, tak já si myslím, že je naprosto nezbytné, aby Evropská unie eh, ve formě svých institucí ratifikovala eh, Istanbulskou úmluvu Není to nic překvapivého a není to poprvé, kde pokud jde o e, otázky práv dětí, tak tady jsme podepsali chartu OSN o právech dětí, takže to není nic nového, ale pokud je o žen, což je, to je polovina obyvatelstva, takže tady opravdu je to naprosto legitimní, aby Evropská unie jednala tím spíše, že si uvědomujeme, eh, že eh, tady není úplně jasná ta situace eh, žen bez ohledu na jejich místo bydliště. My jsme oslavili 60, 60 leté výročí římských smluv a já si myslím, že proto musí Evropská unie více chránit práva svých občanů, to znamená musí chránit ženy a my musíme pokročit vpřed v této problematice problematice. Ratifikace, podpis Istanbulské úmluvy bude prvním krokem, který je nezbytný. Nezbytná je potom i druhá věc, a to je směrnice, která právně ošetří, aby ženy měly skutečně stejná práva, abychom je mohli opravdu co nejlépe podpořit. Ještě jednou vám děkuji a budeme sledovat práci na zprávě Evropského parlamentu eh, k této zásadní otázce. Eh, děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, všem řečníkům, vystupujícím i poslancům obou dvou výborů. Byli jste velice aktivní a děkuji za vaše názory k této velice důležité problematice. Dále Teď jsem byla informována, že právě dorazila paní Koraca Bild, Každopádně chci všem připomenout, že toto společné slyšení výboru Libe a FAM je prvním krokem. Pokračovat diskuzi budeme 12. dubna. Máte možnost předložit pozměňovací návrhy ke zprávě a to do 26. dubna. Hlasovat ve výboru budeme 8. června. Tímto ještě jednou všem děkuji. A nyní za minutu či dvě začneme jednání výboru FAM. We will continue. Takže budeme pokračovat eh, ve slyšení ještě dvě, tři minutky. Paní Koráca Belt, máte slovo, prosím. Ano, děkuji. Já jsem sem skutečně dorazila ve spěchu. Paní předsedkyně, moc se omlouvám, chtěla jsem zde být, eh, místo toho jsem čekala na stokholmském eh, letišti, protože jsme měli obrovské spoždění. Vím, že vše důležité již eh, zaznělo, já se následně poslechnu nahrávku našich eh, řečníků. Já bych tedy jenom teď řekla, eh, že za EPP jsme pro nulovou toleranci, pokud jde o násilí mužů na ženách, protože to je tedy dnešní téma. A jsem velice ráda, že mohu s Kristýn a všemi dalšími stínovými zpravodaji eh, pracovat na naší zprávě, co jsme právě předali k překladu a velice se těšíme na celý proces. Dnešní slyšení proto bylo velice aktuální. Ještě bych se zmínila o přistoupení k istambulské úmluvě. Jistě to tady již zástupce Rady Evropy vysvětlila. Je potřeba, abychom eh, řešili ty nevyřešené záležitosti a definice genderu je eh, jedním z těch eh, pojmů. Není možné, abychom nadále pokračovali v současné situaci. Je potřeba, aby všechny všechny členské státy tuto úmluvu ratifikovaly a následně, aby ji řádným způsobem eh, prováděly, a to v plné své šíři. Kdyby nadále pokračovali se svými výhradami a mm, námitkami, tak eh, možná zjistíme, že základní překážkou eh, jsou často nevyjasněné pojmy a také to, že e, obětí jsou v tomto případě ženy. V podstatě jde o ideologii proti ženám a my jsme vyzývali komisi i členské státy, aby se zapojili společně s Radou Evropy, přispěli ke konstruktivnímu dialogu, jak se vypořádat s těmito námitkami a aby se pokusili najít eh, řešení, protože nejde o rodinné či křesťanské hodnoty, jde tady o zneužívání eh, žen, které jsou byty znásilňovány, které jsou obětmi závažné trestné činnosti. Na závěr bych chtěla říci, že obrovská práce, kterou odvádí občanská společnost, a jsem velice ráda, že jste dnes měli možnost vyslechnout její zástupce, například ve Švédsku, funguje model, který skutečně dokáže situaci měnit eh, osvětou dosahuje změny a lepší ochrany obětí. Paní předsedkyně, chceme spojit eh, síly napříč politickým spek- a Já doufám, že díky tomu nás lépe členské státy eh, uslyší. Samozřejmě, že bych eh, mohla eh, hovořit o této problematice šířej, nicméně čas je omezen, takže pokud někoho tato problematika více zajímá, ráda to s ním bilaterálně proberu. Děkuji paní Korazapelt. Za několik málo minut začneme jednání výboru FAM.